us. And I would like you, I would like to ask you if we can adopt the agenda. Chci se vás zeptat, jestli souhlasíte s přijetím pořadu jednání. Děkuji. Ještě musíme schválit eh, také zápis jednání z března 17. z února a z března. Pokud někdo nemá žádné námitky, tak je za schválené sdělení předsedy a zprávu o probíhajících interinstitucionálních jednáních vám eh, všechno přednesu zítra, takže teď jsme u bodu číslo 5 fintech. Tak jsme u bodu číslo 6 fintech. A tady bychom měli projednat pozměňovací návrhy. Paní zpravodajka Kora van Niesenheisen je tady, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Fintech je nové, velmi populární slovo v finančním sektoru. Už nějakou dobu to tak je, a to jak ve Spojených státech, tak i v Asii. V Evropě jsme teprve začali zjišťovat, jak důležitý fintech je. A na různých konferencích eh, někdy padne otázka, kdo vlastní bitcoin a prakticky nikdo nezvedne ruku, což Eh, dává najevo, že nejsme úplně připraveni na budoucnost. Neměli bychom se pořád dívat dozadu a čekat, jestli zase nás dožene nějaká krize, ale spíše bychom se měli dívat dopředu a snažit se předjímat budoucí vývoj. Pokud eh, nebudeme eh, reagovat rychle na tento trend, tak nám ten vlak ujede. Většina těchto investic byla zatím v Izraeli, ve Spojených státech a největší společnosti v oblasti fintech eh, se nacházejí právě tam, dokonce v Jižní Americe a v Africe už mají náskok před námi. Pokud Evropa skutečně chce být konkurenceschopná a chce mít eh, moderní finanční infrastrukturu, tak bychom měli akceptovat to, že se budou, eh, bude neustále inovovat a velmi rychle. Má to své výhody jak pro společnosti, tak i pro spotřebitel. Vede to k větší transparentnosti, větší pohodlí, větším, eh, větším počtu možností a na levnějším nákladům. Franční průmysl také eh, z toho může mít eh, velké výhody, například v oblasti zpracování masových dat a také to povede k lepšímu řízení rizik. Evropské eh, zákony by tedy měly umožňovat další rozvoj těchto finančních technologií, neměli bychom jim eh, vytvářet překážky. My společně se stínovými zpravodaji společně se snažili vylepšit text eh, mé zprávy. Jsem velmi ráda, že teď můžeme poprat všechna ta doporučení. Většina z nich nalezla politickou shodu což ukazuje, že máme společné priorita. Hlavní priorita je kybernetická bezpečnost. Ten klasický lupič s kuklou na hlavě, který se vláme do banky, už je záležitost minulého století. Dnes to spíše bude hacker někde v podkroví s pivem na stole, který eh, bude krást. Eh, tento, ta, tento typ zločinnosti narůstá podle některých údajů Eh, naše společnost přichází každý rok asi o 280 miliard dolarů. Další odhady hovoří o tom, že celkové finanční ztráty pro společnost a organizace se pohybují ve výši asi 400 miliard dolarů. A dnes jsme také mohli vidět v médiích, že v Německu v posledním roce vzrostl počet kybernetických útoků, eh, a to dvojnásobně. Takže se zdá, že bychom měli tuto vážnou věc začít řešit. Stejně tak 80% dostupných finančních dat vzniklo v posledních dvou letech, což také dokazuje, jak exponenciálně vzrostl objem dat a to je samozřejmě důvod ke znepokojení a proto bychom měli se více zaměřovat na obranu před podobnými útoky a také to zařadit do zátěžových testů. A proto, potom bychom měly umožnit výměnu zkušeností mezi eh, vládami a podniky. A budoucnost finančního sektoru se bude také vyžadovat více technicky zaměřených pracovníků, než jenom ekonomů a právníků, nejenom na výrobu různých algoritmů, ale také na ochranu toho obrovskému objemu dat. Stejně tak se dotýká týká i finančních regulátorů kteří by měli se snažit postihnout složitost tohoto průmyslu, aby věděli, eh, jaká je vazba na reálnou ekonomiku předtím, než přistoupí k nějakým zásadním rozhodnutím. A potom je potřeba zajistit rovné podmínky. Víme, že vstupuje na tento trh mnoho nových začínajících podniků. Je to oblast, která, ve které nepůsobí jenom tradiční banky, ale i hodně startupů a potom Společnosti jako Google nebo Apple, které tady začínají hrát významnou roli. Budoucímu, budoucímu spotřebiteli je jedno, jestli ten finanční produkt pochází od eh, nějaké velké banky nebo od trendy eh, podniku a proto by měla stejná pravidla být aplikována na všechny aktéry, tak aby všichni měli stejné příležitosti. To povede potom k nárůstu inovací. A v neposlední řadě také musíme mít možnost eh, provádět experimenty s různými řešeními, tak aby regulátoři napomáhali zavádění různých nových řešení a díky tomu mohli získávat zkušenosti, ale bez toho, aby ohrozili zájmy spotřebitelů. Takže nejde tady o umožňování výjimek nebo o tom, aby eh, regulace byla flexibilní, ale spíše o to, jak eh, řešit problémy umožňovat nové příležitosti. Měli bychom si uvědomit potenciál, který fintech nabízí a tím posílit hospodářský růst související s tímto novým trendem. Je to také proto, že Evropa v současné době rozhodně není ve vedoucí pozici. A jak už říkal řidič Formule 1 Max Topor bude muset provést řadu spektakulárních manévrů jsme potenciálním světovým šampionem, ale musíme se naučit správně <clears throat> předehnat naše protivníky. Děkuji paní zpravodajce a teď dáme slovo stínovým zpravodajům. Brian Hayes jako první za EPP na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl přivítat práci, která na tom byla zatím odvedena. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za vynikající práci, za její spolupráci se stínovým zpravodajem Myslím, že to je velmi důležitá zpráva, už jenom proto, že to je první taková zpráva v EU, přičemž víme, že komise teď pracuje na založení pracovní skupiny a už zahájila veřejné konzultace v této oblasti, tak my už budeme mít první zprávu k této problematice. Takže doufám, že až to přijmeme jako výbor, potom jako parlament, tak tím můžeme předjímat Eh, budoucí vývoj. Jde o to, jak nalézt správnou rovnáhu mezi zajišťováním finanční stability, tak aby eh, ty těžce prosazované regulace této oblasti, které vedly ke snížení rizika, k zajištění toho, aby finanční a bankovnický systém dobře fungoval, ale aby současně také se umožnily eh, inovace. To, tato rovnováha bude klíčová to bylo důležité pro naši skupinu, tedy to rovnováhu mezi finanční stabilitou a tím, jak umožnit potenciál průmyslu, jako je fintech. Jak už říkala paní zpravodajka, musíme si uvědomit, že nejsme v nejlepším postavení. Měli bychom se podívat, kam byly směřovány veškeré investice v poslední době. Eh, ve velké většině případě to nebylo v Evropě. V roce 2015 to bylo asi 200 miliard, v předchozím to bylo asi polovina. V každém roce vidíme, že to exponenciálně narůstá, ten objem investic a my tento trend musíme dohnat a musíme také investovat do eh, výzkumných eh, kapacit, abychom malým i velkým podnikům pomohli na tento trh vstoupit. Ale kromě toho je také důležité říci, že to, co jsme dosáhli v Evropě, no, umožnili už nejenom u nás doma, ale v jiných zemích eh, růst na tomto segmentu trhu. I to bychom si eh, měli uvědomit. A dále ta zpráva a pozměňovací návrhy, které byly projednány, se zaměřují na určité, na určité priority. A nechci opakovat to, co už tady říkala Kora, to, což byla ta výměna dat a kybernetická bezpečnost. No, ale myslím si, že ty klíčové věci, které potřeba vypíchnout, je to zaměření pro regulátory. Regulátoři na to musí být připraveni, musí mít odborné znalosti, musí komunikovat eh, s tímto sektorem ekonomiky. všichni víme, co se může stát, kdyby tomu tak nebylo. Je potřeba hledat ta řešení, poučovat se jeden od druhého a potřebujeme mít také interoperabilitu mezi všemi finančními regulátory v Evropské unii. To jsou tedy z našeho pohledu ty zásadní věci. Dále musíme uznat eh, obrovský potenciál malých podniků. Náš výbor byl vždy popředí tohoto úsilí, vždy upozorňoval na eh, to, že například potřeba umožnit financování těchto podniků a při využívání možností, které nabízí digitální trh, eh, jde právě o to. Máme tady 20 milionů podniků v EU, a ty nemají eh, přístup k úvěrovým možnostem. Takže otázka fintechu by měla být zvažována ve stejném světle. Jde tedy o přístup na ten jednotný digitální trh, to musíme nastavit správným způsobem. A moje poslední poznámka, eh, může to být mnohostranně výhodné, jak pro spotřebitele, tak i pro podniky. Určitě bude určité narušení toho tradičního podnikání na straně bank, ale pokud ty všechny výhody povedou k zlevnění produktu pro spotřebitele a k větší škále nabízených produktů, tak to bude dobrá zpráva i pro finanční stabilitu. A to by mělo být v jádru všech našich úvah. Děkuji vám za SAD. Eva Kaili. Děkuji za Eh, kolegu, který zde eh, dnes nemůže být, tak já tady mám jeho příspěvek. Za prvé chci poděkovat zpravodaji, zpravodajce Koře za velice dobrou komplexní zprávu. Vedli jsme během eh, zasedání stínových velice konstruktivní dialogy, takže Eh, týká se to jenom technologie, ale i lidského kapitálu, protože my máme evropské firmy, které na trhu rostou a je zde dostatečný prostor pro i eh, nové inovace, i když se podíváme třeba na to, co se děje ve Spojených státech a v Ázii, tak Evropa hm, již není lídrem, protože nepodnikla důležité kroky a některá regulace příliš těm inovacím nepřeje. Takže bychom se měli zaměřit na následující věci. Ten fakt, že mm, komise má tento akční plán v rámci strategie kapitalové unie, tak se snaží zajistit eh, více integrovaný, konkurenceschopný finanční systém, finanční stabilitu a lepší ochranu investorů a spotřebitelů. A e, inovační, inovativní finanční služby musí být dispozici po celé EU, je třeba směřovat ke konvergenci a harmonizaci regulace a zabránit tomu, že E, ta regulace bude svévolná, je třeba tedy chránit zranitelné spotřebitele, je třeba využívat nové komunikační nástroje, aby lidé s postižením měli větší přístup k finančním službám. A musíme umožnit i rozvoj takových řešení, mm, která budou e, pomáhat spotřebitelům vyznat se v finančních službách, tedy finanční osvěta, Eh, to je zásadní eh, tedy proto, aby mohli využívat eh, fintech a abychom i vytvořili nízko rizikové prostředí. Mm, potom zabezpečení dat, bezpečnost zabezpečení dat, a to je třeba se zaměřit, a kybernetická bezpečnost musí stát prioritou číslo jedna v tomto akčním plánu, když se očekává i určitá legislativa a nakonec mm, je třeba, abychom podpořili The hurdles have to be cleared. Bychom tedy eh, podpořili technologie a vytvořili k tomu správný právní rámec. Bojíme se, eh, že se budou používat eh, různé ne, tedy povolené aplikace, třeba které se týkají bitcoinu, bude se to zneužívat pro praní špinavých peněz, je třeba tedy to upravit, právně upravit i toto. A nakonec musíme i vést, eh, podporovat dialog mezi bankami, regulačními orgány a fintechovými firmami. Děkuji zpravodajce ještě jednou, je to velice dobrý začátek. Jsme si jistí, že Evropa bude největším hubem těchto služeb do budoucna. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji za EKR. Pan Fos? Ne. Ne, někdo jiný ne, není nikdo, takže dobře. Za pan Papa Papadimulis. Děkuji, pane předsedo, za Marisu Matias, která je naší stínovou zpravodajkou a která teď je na cestě do Bruselu, dorazí až později, tak chci poděkovat zpravodajce za tuto zprávu a za kompromisy, které nám poslala od, sam, od samého počátku diskuzí tak naše politická skupina vyjádřila určité obavy, protože mm, zdá se, že to je pouze jednostranný přístup, mm, který spíše nahrává finančním institucím a ne spotřebitelům. Je třeba, tato zpráva nezdůrazňuje mm, i e, ty různé regulační alternativy a je zde určité vákum, které třeba zaplnit. My obecně jsme kritičtí vůči kapitálové unii, vůči tomuto rámci, kde konkurenceschopnost je tím hlavním elementem, ale myslíme si, je třeba i bojovat proti nerovnostem, podporovat zaměstnanost, soudržnost, to podle nás je nejdůležitější v tomto procesu. To tam chybí, hm, v této zprávě to chybí. A Eh, takže fintech by eh, měl umožnit lepší regulaci, lepší transparentnost eh, a různé ty techno, nové technologie mm, jsou regulačně problematické a zpráva uznává ale pouze marginálně toto nebezpečí, které je spojeno právě s tím, že se urychluje přijímání finančních rozhodnutí, lepší regulace, ochrana spotřebitele, ochrana dat to znamená dobře definované restrikce těch a dobře definovaný regulační proces. To zatím ve zprávě není. Ta myšlenka regulační experimentace a outsourcing, to eh, ukázalo, že to není eh, opatrné vzhledem i ke krizi, kterou jsme zažili. Zde hm, snaha, tato zpráva se snaží sice zlepšit ochranu spotřebitele, ale pořád eh, tady je prostor, abychom byli ambicioznější, tak aby spotřebitel skutečně měl pocit, že férově je zapojen na tento trh a ne, že ho tyto nové technologie velkých firm budou ohrožovat. Tuto část je třeba více rozpracovat a posílit. A Osva, osvěta spotřebitelů, informovanost, to musí mít velk, eh, naš, náš hlavní zájem a zde ve zprávě je na to odkaz, ano, a potom okázka pra, eh, ochrany osobních údajů, privacy, třeba více tam zdůrazňovat eh, ne, vyžádané spamy například, to je třeba zakázat. Děkuji ještě jednou za Děkuji naší zpravodajce za dobrou práci a veškeré ty eh, eh, informace z debaty hm, zde předám naší stínové zpravodajce. Thank you, Mr. Děkuji za zelené, pan Raymond. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za tuto práci. Já myslím, že zpravodajce bylo to velice konstruktivní. Naše spolupráce byla vynikající a my jsme e, zmiňovali hodně výhody i rizika těchto nových technologií a to je dobrá věc, protože to je první zpráva na toto téma, kterou vydává naše instituce. A musíme začít o tomto tématu skutečně fundovaně diskutovat. Na druhé straně upřímně je to zpráva o e, dobrých i špatných stránkách, ale zatím jsme nerozhodli, jak toto regulovat a až v příštích letech se bude rozhodovat o regulaci, tak já se obávám, že to nebude tak snadné se dohodnout napříč politickým spektrem, ale v této fázi je třeba zmínit rizika především. FinTech je nástroj, není to nic špatného ani dobrého, to je jako prostě kladivo. Můžete ho použít na to, že něco budete tím budovat, ale i také něco demolovat. Takže tady to platí také. Proto je třeba se zaměřit na to, jak to budeme regulovat v příštích letech. Je třeba ale vidět nejenom příležitosti, ale i rizika s tím spojená a nebát. Na druhé straně nesmíme se všeho bát, protože tady, tady je obrovský potenciál pro to, aby trh se stal efektivnější, aby ty náklady na transakce byly nižší, ale e, za podmínky, že bude dobře nastavena rovnováha do budoucna. Děkuji. Děkuji. Nevidím kolegy z EFDD a ENF. Catch the eye. Kolegyně Gil, prosím. Chair, and can I also Děkuji, pane předsedo. Já také vítám Kořinu zprávu. Pro nás to je o zásadní téma. Fintech hm, totiž eh, je schopen výrazně od základu proměnit finanční sektor. Eh, pro jakoukoliv novou regulaci je tedy důležité, aby vydržela eh, pár let. Také fintech musí být inkluzivní, poněvadž máme mnoho finančně negramotných lidí a ti to mají možná trošku potíže s tím, jak se eh, vypořádat třeba s iPhonem a jak eh, z něho udělat služebníka a podobně. Mnoho těchto fintechových společností je eh, v Británii, zde tady sídlí a hm, musím říct, že je třeba, eh, abychom eh, s tím počítali do budoucna v souvislosti s Brexitem. Je tady spousta dalších věcí, eh, které musíme vzít v úvahu. Je tady, jde tedy nejenom o robotické hlasy a podobně. Já myslím, že je důležité, aby v rámci vaší zprávy Eh, ta komise byla upozorněna, že je třeba vzít v úvahu také sociální záležitosti. Takže to je zatím všechno. Děkuji. Thank you, Burkhard Balz. Herzlichen Dank, eh, Herr Děkuji, pane předsedo. Jenom eh, krátká poznámka z mé strany. Já bych samozřejmě chtěl poděkovat paní zpravodajce za z mého pohledu velmi podařenou zprávu. Myslím si, že bychom měli k těmto zásadním tématům eh, vést eh, důkladnou debatu. Mnohé z těch důležitých věcí už jsou v té zprávě, ale potom jde o to, jak přistoupit k tomu tempu těch eh, prováděných změn v oblasti fintech a jak s tím vůbec můžeme nakládat jako zákonodárce nebo regulátoři. To by mělo být eh, tím hlavním eh, úhelným kamenem. Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli máme to pravidelně monitorovat, eh, nebo jakým způsobem se máme dozvídat o novinkách v této oblasti, abychom o tom měli přehled a potom, abychom na to mohli adekvátním způsobem reagovat. Já jsem také velmi spokojený s tím, co tady bylo předloženo, ale jenom obecně si myslím, co se týče budoucnosti, vzhledem k tomu, že tady v této oblasti dochází k tolika změnám eh, s takovou rychlostí, že bychom jako zákonodárci si měli vyjasnit, jak to chceme společně pojmout a jak k tomuto tématu chceme v budoucnosti přistupovat. A hlavně jde o to, jak co nejkratší době reagovat na ty důležité změny. To bude asi největší výzva pro nás jako výbor a pro celý parlament. Thank you. Děkuji vám. A souhlasím. Pervanš Beres? de soutien à... Já eh, podporuji eh, kolegu. Znamená to, že budeme mít novou Hluzio metodu, kterou přizpůsobíme eh, fintechu. No, dobře, to by bylo hezké, ale mm, do budoucna. Ale já myslím, že teď eh, momentálně máme dobrý text na stole, je důležité, aby parlament se k tomu vyjádřil a skutečně problém bude potom, jak adaptovat legislativu. Samozřejmě to bude výzva. Já upřím, já tedy skromně jako zpravodajka pro PRIPS, tak musím uznat, že ve skutečnosti my jsme tuto legislativu vypracovali mm, bez eh, toho, aniž bychom věděli, co se děje, když si někdo koupí nějaký package product na iPhoneu. A tady mm, je samozřejmě problém s tou finanční osvětou, s eh, informovaností. To je, je třeba tedy by to ty informace byly dobře adaptované. Ale, eh, do té legislativy musíme tedy ale do budoucna zakomponovat tuto logiku fintechu. Já mám jednu obavu, kterou vyzval, vyjádřili liberálové, a to je otázka Eh, počítačové bezpečnosti, protože to velice přímo je propojeno eh, s rozvojem fintechu a já myslím, že v tom kompromisu něco se o tom již tam říká. Já bych chtěla ještě upozornit eh, do budoucích, jde, pro, jde o budoucí diskuze. Já nevím, jak to bude pokračovat tato diskuze, zdali komise něco předloží, nebo kolega z EPP, nebo kolegy z EPP, ale je zde téma, mm, kterým jsme se zatím nezabývali, a to je téma odpovědnosti a podmínky pro ochranu spotřebitele, poněvadž a náklady na ochranu spotřebitele, protože ochrana spotřebitele závisí na tom posledním v tom řetězci, na tom, kdo tedy distribuje ten produkt. Ale s fintechem čím dál více budeme mít mechanismy distribuce, kde Mm, ten producent, ten, kdo vytvoří, vynalezne ten produkt, tak ten bude mít přímo přístup ke spotřebiteli. Tak celý ten princip toho řetězce, to odpo- odpovědnosti, tak to se úplně změní, převrátí. A já myslím, že náš výbor do budoucna, především až se budeme zabývat návrhem komise Eh, v oblasti ochrany spotřebitele mm, eh, těch maloobchodních eh, finančních služeb, tak tam musíme se tím zabývat. A tady již třeba Evropský parlament již se zajímal o odpovědnost v distribuci, tedy od toho, kdo vynalezl ten produkt, až po distributora a tím se musíme zabývat právě i zde v oblasti finančních služeb, pokud skutečně chceme, aby to bylo všechno v souladu i s těmi ostatními legislativami, které máme, které se týkají ochrany spotřebitele odpovědnosti. Děkuji. Thank you. Have... Děkuji. My tady v tom balík, tady v tom tématu PS2 máme také relevantní záležitosti a Teď snad můžeme dát slovo zástupcům Evropské komise. Děkuji vám, pane předsedo. Komise v této souvislosti mnoho dodat nemůže. Jde o zprávu vyváženou, včetně kompromisních návrhů. Fintech se objevuje v řadě našich cílů, které občas mohou vypadat, jako by šly proti sobě ale my si myslíme, že vyvažování je tím správno, to správnou cestou vpřed. My si myslíme, že fintech to je obrovská příležitost, pokud se týče přístupu spotřebitelů a malých a střední podniků k finančním trhu a jejich produktům. Domníváme se, že fintech může zvýšit účinnost fungování finančního sektoru, jak velkých, tak menších institucí. Také si myslím, že jde o e, snižování bariér ke vstupu nových hráčů na trh e, a to je sice dobře, a na druhé straně je třeba toto zaštítit jasnou politikou a jasným rámcem pro data, neboť ta jsou pro fintech zásadní. Eh, integrita a bezpečnost dat, to je klíčová záležitost. Eh, dále je podstatné, aby vše bylo technologicky neutrální a eh, vše, aby bylo abychom tady měli nový eh, přístup, který pomůže snižovat rizika, aby bylo jasno to, o tom, jaká pravidla platí a eh, jaká je cesta vpřed. My se tedy těšíme na tuto zprávu. V současné době eh, probíhají veřejné konzultace, které by mohly být hotové někdy do poloviny června. A Domníváme se, že eh, po letní pauze bude předložen výsledek. Děkuji vám. Eh, nyní má slovo paní zpravodajka Kora. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem těm stínovým zpravodajům i dalším eh, řečníkům za širokou podporu. Podle mě je velice důležité, že se nám podařilo naformulovat eh, základní principy. Nemáme eh, jasné odpovědi úplně na všechno, nicméně jsme schopni klást ty pravé otázky. Bukát eh, hovořil o rychlosti, Pervánš o různých otázkách zodpovědnosti, a e, GUE e, té záleží na rovnováze spotřebitelských a komerčních zájmů. No, samozřejmě e, všechno je to o nalezení vhodné rovnováhy. Já se domnívám, že doporučení parlamentu mohou pomoci jako vstupní data pro akční plán Evropské komise, včetně vypracovávání harmonogramů, tak aby se to všechno mohlo rozjet. Myslím, že ve e, e, fintechu jsou pouze dvě možnosti. Buď stolujete, anebo jste e, na jídelním lístku. Pan předseda, myslíte tedy v kuchyni? To, tak bude. Dobře. Takže hlasování proběhne zítra a na plénu potom na druhém květnovém zasedání 31 května. No a my se teď dostáváme k dalšímu bodu, což tedy je bod číslo 5, nyní po bodu 6, a sice eh, stanovisko k politice o minimálním příjmu eh, jakožto nástroji na zvládání chudoby. Eh, naším zpravodajem je pan Miguel Viedas. Já bych eh, vám rád poděkoval za flexibilitu tím, že jste eh, přehodil pořadí projednávání bodů, eh, protože já jsem tedy přišel těch kvůli spoštěnému letu. Já to nebudu natahovat. Vy máte návrh stanoviska k dispozici. Je to text velmi stručný Chtěl bych říci, že zde usilujeme o to, v tomto prvním návrhu, aby, abychom zvolili přístup, který bude především pragmatický. Přístup, který bude eh, jakýmsi objektivním, objektivním komentářem. Eh, prostě společnost je taková, jaká je, není dokonalá, Tržní hospodářství má své dopady a není před nimi úniku. Státy eh, tudíž eh, se musí postavit čelem eh, ke svým zodpovědnostem. A samozřejmě jední, jednou z těch zodpovědností je řešení chudoby. Mnoho lidí, kteří spadají do kategorie chudých, jsou přitom zaměstnáni. Čili jde tady o veřejné přerozdělování, které je nutné, jinak by těch chudých bylo ještě daleko více. No a samozřejmě také škrty posledních let eh, situaci zhoršily. Prostě taková jsou fakta. A z tohoto eh, tedy eh, vychází takový můj apel, který pravděpodobně v tomto výboru nenarazí na příliš pozitivní odezvu. A sice instrumenty, které máme, eh, by měly, mě, měl by vše tedy vést k tomu, aby se situace zlepšovala. Ekonomická situace vedla k řadě omezení pro finance členských zemí, bylo třeba se podrobovat různým kontrolám. Nicméně, když se podíváme na realitu, je třeba podporovat ty politiky, které vedou k sociální spravedlnosti. Ale můžeme dělat také více pokud bychom eh, realitu eh, vnímali jako eh, součást celkových ekonomických ukazatelů, protože nejde jenom o HDP, jde také o faktory, jako je rovnost a rozdělení příjmů, aby se nám dále nešířily hm, takové ty Eh, nešířili, nešířila chudoba eh, v různých částech společnosti. Jde tedy o to, že se nedostávají prostředky, veřejné prostředky tam, eh, kde by jich bylo třeba použít, aby mohli bojovat proti chudobě. A proto je třeba zajistit ono minimální, ten minimální příjem. A to není pouze myšlenka GUE, eh, s tím přicházejí také různé mezinárodní organizace. A eh, mezinárodní instituce hovoří o číslu 60 eh, mediánu, tedy příjmu, který je mediánem. Takže Eh, tolik eh, k tomu eh, je řečeno v, té, v tom stručném stanovisku. Samozřejmě, že já jsem připraven přijímat a naslouchat názorům a zlepš, zlepšovacím tedy mm, úpravám, jakékoliv mohou být. Děkuji za EPP paní Maledič. Děkuji, pane předsedo. Já zde pohovořím panem, eh, tady za pana Maratona, který je naším silovým zpravdem. Především si poděkovat panu Michalu Věgasovi za odvedenou práci. A mm, máme tady tři body, eh, který pan Maraton se, eh, si k tomu připravil. Tak, eh, musím říct, že eh, toto je velice důležité, tedy eh, sociální aspekt pro lidi, kteří jsou ve finančních potížích. Ale každopádně potřebujeme řádně rozvinuté bezpečnostní sítě. A jde proto, aby všichni měli dostatek eh, zdrojů na to, aby se dostali na minimální, ale alespoň, alespoň eh, sociální standard, aniž by přitom záviseli na sociálních eh, podporách. Čili minimální příjem určitě pomáhá těm, kteří jsou ve finančních potížích, ale určitě neřeší otázku chudoby. Druhý bod, Členské země jsou eh, v různých stupních vývoje, mají různou ekonomickou sílu a mají také různou sílu eh, k tomu, aby poskytovali finanční, finanční zdroje. Čili eh, my nyní nechceme příliš zatěžovat členské země finančně a proto je třeba uvažovat o té správné rovnováze. Každopádně můžeme udělat více, pokud se týče stimulace ekonomiky a vytváření nových pracovních míst, což umožní větší autonomii a nezávislosti eh, bez eh, finanční podpory. A s tím souvisí toto. Eh, pokud budeme spojovat fiskální konsolidaci a redukci finančních jaksi znižování eh, zadlužení státu a spojovat to tedy eh, s škrtáním v sociální oblasti, to skutečně není dostatečně zdůvodněné. Eh, podstatně, podstatnější by bylo podívat se na účinnost vynakládání veřejných prostředků. A to by skutečně mělo být středem naší pozornosti. My se tady těšíme na spolupráci s, pa, s panem zpravodajem i se stínovým zpravodají. Děkuji vám. Thank you. Děkuji za skupinu SAD, Pervanš Beres. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit jménem Manila Moreně, který eh, tady dnes eh, bohužel není, vzhledem k jiným eh, věcem, které musí vykonávat. Eh, tato zpráva o minimálním příjmu eh, se vyskytuje ve veřejné debatě Evropské unie, vyskytuje se také v období před volbami a jde tady o to, jak eh, nastavit správnou rovnováhu mezi solidaritou a zodpovědností. Většinou se to překlánělo spíše k té zodpovědnosti, prováděním strukturálních reform, které měly, byly se trošku sociálně zaslepené. My také vítáme práci výboru pro zaměstnanost, který se tímto zabýval, jaký dopad by to mohlo mít na pracovní trh, nebo tady jde o otázky týkající se ekonomického řízení, které jsou naprosto legitimní které si e, zasluhují také přípravu tohoto stanoviska našeho výboru. E, můj kolega bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi za jeho práci a sdílí ho přesvědčení, že je potřeba si uvědomit zejména sociální kontext, eh, ve kterém toto stanovisko připravujeme s tím, že v roce 2015 24% populace bylo ohroženo chudobou a vyloučením. Snížení eh, nerovností, eh, využívání kapitálu a zajištění základního příjmu, to jsou všechno součástí strategie do roku 2020, které tady jsou obsaženy a Eh, z toho důvodu by bylo dobré připojit nové ukazatele, než eh, ty, které existují v rámci semestru, včetně závazných, tak, abychom měli eh, jasnější definici nerovností, ale také kupní síly, u níž je potřeba konstatovat, že zrůstá méně než inflace a tím se vytvářejí vážné nerovnováhy. Kolega také předloží v eh, podobném duchu pozměňovací návrhy. tak, aby se to dostalo do toho minimálního evropského rámce. A eh, organizace pro Mezinárodní organizace práce a Mezinárodní eh, měnový fond se už vyjádřili k těmto otázkám s tím, že by politika minimálního příjmu měla být zkoumána z pohledu expanze rozpočtu a dopadu na hospodářský růst a na snižování nerovností. A ty státy, které již zavedly eh, minimální solidární příjem, překonaly krizi eh, s méně škodlivými dopady a e, to tedy mělo účinnější dopad než automatické stabilizátory. Já bych za sebe ještě chtěla říci, že v předchozím e, volebním období e, jsme také měli mandát v tomto smyslu a vypracovali jsme podobné stanovisko a univerzální minimální příjem také Měli bychom se také věnovat Eh, tématu toho univerzálního minimálního příjmu, protože eh, v roce 2013 byla zahájena práce na studii eh, ve francouzském senátu a máme teď také první zkušenosti s fungováním praxi tohoto systému ve Finsku, takže bylo dobře to zúračit a případně také vyhlásit veřejné konzultace k tomuto tématu. Můj kolega uzavírá tím, že boj proti nerovnostím, nerovnostem je důležitý také v době, kdy eh, ve volbách se ukazuje, že dochází k tomu zostřenému vnímání nerovnosti a že by to mohlo ohrozit samotný evropský projekt. Já bych tomu ještě osobně chtěla dodat, pokud mi to umožníte, pane předsedo, eh, během jedné minuty, že kromě těch eh, předchozích zpráv, například zprávy Figueiredo v roce 2010, nebo role automatických stabilizátorů. Jde o to, jakým způsobem se měl tento minimální příjem definovat. I to je velmi důležitá věc, protože velmi často e, slyšíme návrhy, které odkazují na průměrný, e, na průměrnou mzdu nebo průměrný příjem. A víme, že v některých členských státech ta otázka referenční hodnoty a Prahu chudoby eh, je eh, velmi odlišná a proto by bylo dobře se nad tím zamyslet. Děkuji vám. Nevidím tady někoho za EKR a je tady pan Luke. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat také panu zpravodajovi za jeho zprávu. Nicméně mám pocit, že se tam moc neodráží stanovisko výboru Ekon, je to spíše stanovisko frakce GUE. Myslím, že si to bude vyžadovat ještě hodně práce, aby to našlo většinové, eh, většinový souhlas na tomto výboru. Rád bych také, abychom rozlišovali mezi chudobou a nerovností. Eh, to jsou odlišné pojmy, myslím, že eh, se to tady směšuje v tomto stanovisku. Nerovnost je koncept, který se těžko kvantifikuje, nebo ne, že by se tak těžko kvantifikoval, ale eh, velmi obtížně se měří, eh, co je přiměřená nebo nepřiměřená nerovnost v rámci jednoho státu nebo jedné společnosti. A to vzhledem k tomu, že eh, kromě toho, že rovnost je považována za vhodnou a dobrou, tak si musíme uvědomit, že také to musíme přilížet z pohledu efektivního rozdělení práce ve společnosti a také odlišné hodnoty této práce. Víme, že příliš vysoká míra eh, rovnosti by mohla eh, velmi negativně ovlivňovat efektivitu tohoto trhu a proto bychom eh, bychom v tomto kontextu měli hovořit výlučně o chudobě, protože ten pojem nerovnost není úplně jasný. U definice chudoby potom eh, musíme uvědomit, že je to relativní pojem, tedy méně než 60 mediánového příjmu. Eh, Tato hranice se v každé společnosti, bez ohledu na to, jak je bohatá, vždycky najde určitý počet chudých a tím pádem je to trochu pochybná, pochybné pojetí eh, chudoby, protože to vlastně Eh, vůbec nepřihlížíte k eh, tomu, jak, ta, jak blahobytná ta společnost je. A vystává taková otázka, jak vysoký by takový minimální příjem měl být. Kolik je tedy potřeba pro určité nezbytné sociální zabezpečení? A jestli by to mělo být vyšší, jako je minimální mzda. Pokud požadujeme minimální příjem, tak bychom měli otevřeně říct, že potom by asi nemohla existovat minimální mzda, protože eh, by bylo smysluplné zajistit jenom určitý minimální příjem pro každého. A měli bychom tedy odhlednout od koncepce minimální mzdy. A možná, že bych ještě eh, se měl vyjádřit k tomu, co je tady příliš zdůrazňováno, to je ten eh, aspekt státního přerozdělování. Chudoba je tady eh, považována za jev, který lze potlačit přerozdělením eh, bohatství ze strany státu, ale vůbec se tady nepřilíží k tomu, že by to bylo možné docílit například hospodářským růstem, pobítkami, využívání příležitostí k dosahování zisku, tak aby ten příjem vůbec nemusel být vylepšován ze strany státu. Takže pojem hospodářského růstu a usilování nebo o efektivního eh, fungování pracovních trhů, to tady vůbec není vedeno. Prodej eh, říkal, eh, že chce hovořit o pragmatických řešení, tak v tom případě bychom ale měli uvažovat o nějaké škále mezd, víme, že tady jde o příjem, který si nebude vyžadovat žádné, eh, žádnou práci. Má to být příjem bez eh, nároku na to, aby eh, držitel nebo příjemce něco vykonával. A potom je evidentní, že by nemělo z důvodu toho docházet ke státnímu zadlužení. A přitom by měly zůstat peníze na investice a potom musíme také dbát na fiskální stabilitu protože pořád jsou tady státy v Evropě, které trpí přílišným zadlužením. Tím už končím a jenom poznamenávám, že jsem nemluvil ani tak dlouho jako paní Beres. Děkuji za Alde, tady žádné řečníky nevidím. Pan Ortason za zelené. Děkuji prvé chci poděkovat panu Věgašovi za práci, za prezentaci tohoto stanovisko, eh, které uspokojuje moji frakci a myslím, že to je dobrý základ, eh, abychom rozpracovali toto významné téma, abychom ho povýšili na evropskou debatu, kterou zde již vedeme určitou dobu, již několik let na Radě pro sociální záležitosti se hovoří o minimálním vzdě na evropské úrovni. A já myslím, že bychom měli zrevidovat Eh, tuto věc. Hm, všichni jsme si vědomi, a paní Beres to řekla také, že potřebujeme nalézt mechanismy takové, abychom nejenom eh, zmírnili eh, tu chudobu, která roste v posledních letech a snižovali, tedy zmenšovali ty rozevřené nůžky, ale abychom i v Evropě přijali <clears throat> mechanismy a pro uspokojení sociálních potřeb. A zde proto je to také důležité, proto, aby eh, evropský projekt získal podporu většinové populace v Evropě a tím se musíme zabývat v příštích letech. A veškeré úvahy eh, jsou správné v tomto stanovisku. Je zde tady ještě eh, další téma mm, a to je, že bohužel existuje zde velice velký ekonomický dopad, to, že 23% eh, nezamě, eh, nezaměstnanost, eh, to existuje v různých zemích a zde třeba takovéto tedy mm, ty, tedy, mm, ty dávky v chudobě a to, to přerozdělování bohatství, to podle studií má jasný dopad na růst a i na snižování rozdílu. Tady jde o chudobu a i snižování rozdílu. A to jsou dvě věci. A já bych ráda, aby se tím stanovisko více zabývalo. A zde máme určité údaje i z Měnového fondu, které říkají, že eh, zde jedno eh, procento těch nejbohatších tedy vlastně akumuluje tedy eh, bohatství a tedy tohoto procento bohatství a v podstatě když to máme zde na to zprávy tedy měnového fondu a e, takže to, tam se vypočítávají ty různé multiplikační efekty, e, protože zde mm, mm, my, pokud chceme mít e, mzdu evropskou na evropské úrovni, minimální mzdu, tak to musí mít pozitivní ekonomický dopad. A to my jako výbor Ekon bychom měli vyslat za signál. Zde i my tam budeme zdůrazňovat další otázky, které jsou spojeny třeba s nutností, abychom měli mechanismus minimální mzdy. Ehm, třeba ve Finsku, tam se podobné věci rozvíjí na lokální úrovni, regionální úrovni a já si myslím, že bychom měli být schopni proto i my to zanalizovat, prostudovat a předložit určitý návrh, který bude, eh, a myslím, že i stanovisko hovoří o tom, že bychom měli mít směrnici, která eh, nastolí tento směr, takže mít evropský rámec, to je adekvátní podle nás. Děkuji ještě jednou zpravodaji a eh, děkuji za vstřícnost ke spolupráci. Děkuji. Děkuji. Nevidím tady žádné řečníky za ostatní politické skupiny, ně, někdo další se nehlásí o slovo, proto v tom případě dáme slovo panu Vegasovi. Já eh, jsem eh, se velmi pozorně poznamoval všechny podněty, které tady zazněly, včetně těch kritických. Myslím, že jsou to všechno validní body ale pořád eh, přece máme pouze návrh textu, který eh, můžeme změnit. Je to neúplné a já vítám jakékoliv návrhy, které mi pošlete. Velmi rád bych eh, byl, kdyby to nakonec byl kompromis celého výboru a nejenom zástupce jedné politické skupiny. A myslím, že na základě toho co jsem tady dnes slyšel, si myslím, že si můžeme vyhrnout rukávy a společně připravit text, který eh, eh, bude předmětem zhody. Je tady ale jeden bod, který jsem chtěl zdůraznit. Jak jsem před okamžikem řekl, musíme pracovat na základě reality. Měli bychom si eh, uvědomit, že také selhání trhu vede k chudobě, k nízkým mzdám O tom máme objektivní údaje a ty jsou velmi znepokojivé. Když mluvíme o 23% eh, eh, obyvatel, kteří jsou pod Prahem chudoby, tak to rozhodně je důvod ke znepokojení a vyžaduje si to nějakou reakci. Pokud eh, budeme v té debatě zvažovat i obecnější aspekty, budeme hovořit například o tom, jestli je potřeba zohledňovat i nějaká opatření na straně nabídky a poptávky, tak si musíme uvědomit, že všechno může mít své dopady a že některé, eh, jaké dopady by tato štědrá politika mohla mít na pracovním trhu. Kdybychom to rozšířili, tak bychom tím mohli pokrýt i další oblasti a potom bude samozřejmě obtížnější se dobrat nějaké zhody. Měli bychom eh, společně shodnout na tom, kde trh nefunguje dobře, kde dochází k jevům, které šokují naše občany, a potom jak zavést politiku, které by jistě těchto nerovností mohly snížit. Samozřejmě, že souhlasím také s tím, že v tom eh, budou hrát klíčovou roli jednotlivé státy, je evidentní, že nemůžeme centralizovaně nařídit jedno jediné řešení, ale myslím si, že je možné sformulovat nějaké obecné pokyny, které by sformulovaly postoj tohoto parlamentu k tomuto reálnému jevu. Je to velmi neblahý jev a tím bychom vyslali signál evropským občanům, že si uvědomujeme, že eh, chudoba existuje, že existují nějaká e, opatření, která bychom mohli přijmout tak, abychom proti chudobě mohli bojovat účinně. A souhlasím také s tím, co bylo řečeno o nerovnostech a o chudobě, ale myslím, že nerovnost také obsahuje jeden důležitý aspekt. S tím, že existují určité eh, zdroje pro všechny v naší společnosti. Nemluvíme o subsahárské Africe, hovoříme o zemích, které jsou v Evropě. A co nám vypovídá výskyt nerovnosti? Říká, že existuje bohatství, ale potom na pracovním trhu se vyskytují příčiny nebo faktory, které způsobují to, že to bohatství není správným způsobem distribuováno nebo přerozdělováno. Znamená, že v rámci jednoho regionu, jednoho státu eh, se mohou vyskytovat jedinci, které mají příjmy několikanásobně vyšší než ostatní a nelze to vysvětlit jenom z čistě ekonomických eh, důvodů. A nemyslím si, že taková nerovnost by měla být eh, Eh, důležitá, nebo že by měla existovat. V každém případě se těším na probíhaj, na další diskusy s vámi. Děkujeme, děkujeme také. Tlumočníkem tím uzavírám náš program. Eh, ještě lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 2. května, potom 29. projednání a hlasování na výboru 8. června a hlasování na MPL 22. června a hlasování na plném zasedání v, se očekává v říjnu. Děkuji vám, ehm, tím naše dnešní zkuze končí a zítra je začátek 9.30, pokud se nemýlím.